Vážené kolegyně a kolegové, vítejte na schůzi podvýboru eh, pro bezpečnost a obranu. Zahájíme dnešní schůzi a chtěl bych vás informovat, že na základě našeho jazykového profilu v podvýboru několik jazyků není dnes pokryto. Dánsko, finština, lotiština, lotyština, slovenština a malčtina. Tato schůze je poslední schůzí tohoto roku a též poslední schůzí se švédským předsednictvím. Pokud nemáte žádné výhrady, přijmeme náš pořad jednání. Thank you very much. Děkuji vám tedy. Dnes, vážené kolegyně a kolegové, zde vítáme pana Olofa Skuga, což je švédský velvyslanec a předseda politického bezpečnostního výboru, který nás eh, seznámí eh, s výsledky společné bezpečnosti a obrané politiky podle Lisabonské smlouvy. Za posledních šest měsíců ještě než vám předám slovo, pane velvyslanče, chci vám vyjádřit díky jménem našeho podvýboru za dobrého ducha spolupráce, kterého jste prokazovali za toto šestiměsíční období. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost eh, BP a obraná politika budou tedy spojeny, což dá Evropské unii větší, mož, větší akceschopnost od eh, roku 2009, kdy tak to bylo rozhodnuto, eh, ministři rozhodli o operaci Altea v Bosně Hercegovině a Atalanta eh, u somálských břehů. Pane velvyslanče, rádi bychom slyšeli vaše poznámky k těmto důležitým operacím a také prosím, abyste se zmínil o možnosti Eh, mise zaměřené na školení eh, pořádek prosazujících složek v Somálsku ve spolupráci se somálskou vládou, což by mělo být provedeno eh, v portfeji paní baronky Eštnové. A mm, doufáme, že zde budeme moci hovořit eh, s vaším španělským nástupcem. Nevíme, zda to bude španělský nástupce nebo zda to bude zástupce vysoké představitelky. Hned vám převám slovo, pane velvyslanče. Eh, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za laskavá slova vůči švédskému předsednictví a chci vám říci, že i za nás si velmi vážíme spolupráce s parlamentem a jednotlivými podvýbory s nimi jsme vedli dialog. A také děkuji vám všem, kteří zůstáváte po strategičtější rozmluvě s Karlem Biltem. Takže si váží možnosti projít eh, naše cíle během švédského předsednictví a vážím si i možné mise nebo do Somálska. Nejdříve chci říci, že jsem zmínil některé priority a myslím, že byly dobře přijaty většinou pod výboru. A dnes bych se pokusil aktualizovat, co se nám podařilo, když vlastně uzavíráme naše působení. A mohu říci, že minimálně za nás jsme spokojeni s výsledky. Jak jste si určitě všimli po tomto úvodu, a to jsem vám už řekl při našem plném setkání, naší ambicí nebylo zahájit nové, velmi vznosné iniciativy, ale pokusili jsme se o přehled, o inventář našich nedostatků v oblasti civilní i vojenské a snažili jsme se to napravit v co možná největší míře. A takto jsme se pokoušeli postupovat, nesnažili jsme se něco ambicioznějšího nebo pomývějšího. Pokud je o civilní aspekt, vytvořili jsme takové štábní cvičení nebo postup. Snažili jsme se vyřešit hlavní problémy, které stíhají efektivní fungování našich misí, jak těch stávajících, tak budoucích případných misí. A o to jsme se pokoušeli ve spolupráci s institucemi a členskými státy. Z vojenské strany jsme se pokoušeli prosazovat čtyři hlavní cíle, které jsme si stanovili, a také pro Evropskou unii. A myslím, že i zde se nám podařil významný pokrok a já to brzy rozvedu. Nejdříve chci říci, že jedna z nejvýznamnějších událostí švédského předsednictví byl vstup v platnost Lisabonské smlouvy. A jak se blíží konec roku, tak hodnotíme, čeho jsme dosáhli a myslím, že nejvýznamnější je, že představujeme konec určité éry. Švédské předsednictví jak jsme je vykonávali v oblasti zahraniční politiky, bude tedy znamenat do budoucnosti změnu. A jak řekl pan Bild, máme velké ambice a domníváme se, že zahraniční politika bude konzistentnější a důraznější a myslíme si, že vše, co bude probíhat, bude záviset na ambicích eh, vysokého zmocněnce a jak budeme schopni ji podpořit. A i to tedy závisí na parlamentu, pokud je o definování priorit a ambicí do budoucnosti. Pokud je o priority vnější služby, to bude výsada sine qua non, abychom mohli vykonávat eh, efektivní zahraniční politiku do budoucnosti. Ale jednu věc bych zde chtěl zdůraznit v oblasti zahraniční politiky. Nemůže fungovat, pokud nebudeme všichni podporovat tuto zahraniční politiku, tedy společná role členských států a také vás, jakožto poslanců, bude klíčová pro naši vnější akci. Není to něco, co můžeme prostě předat vysokému zmocněnci. Je to oblast, kde každý členský stát má zdroje a možnosti veta pro naše akce a to je velmi důležité. Abych se vrátil ke švédskému předsednictví, chci vás seznámit s některými hlavními body to, čeho jsme dosáhli. Nejdříve zmíním civilní a potom vojenské aspekty a možná potom také některé průřezové otázky, než eh, skončím několik slov k našim misím a operacím do budoucnosti, včetně Somálska. O tom hovořil pan předseda. Hlavní práce probíhala v oblasti civilní a to jsme měli vlastně zastřešeno procesem hlavních směrů. A tady jsme vlastně ve spolupráci s komisí a členských států naše priority se snaž... a myslím, že jsme dosáhli poměrně významných výsledků v této oblasti. Jedním důrazem byla síla rychlá reakce. A v tomto kontextu jsme dosáhli následujícího. Rozhodli jsme o revizi CRT, tedy týmu civilní reakce. Kromě toho jsme doplnili nové oblasti odbornosti a dohodli jsme se na efektivnějším rozhodovacím postupu a postupu nasazení, aby tyto síly byly k dispozici. To jsou týmy, které jsou k dispozici díky vyhrazeným zdrojům v oblasti eh, personální v členských státech, policie, soudci, zdravotníci, kteří jsou schopni velmi rychle nastoupit do misí, pokud je to potřeba. Také se nám podařilo prosadit rozhodnutí týkající se zahájení práce na na nalezení trvalého skladování, tedy trvalých skladovacích možností, abychom měli tedy v krátké době zařízení, abychom mohli toto vybavení a zařízení uložit a použít do nových misí. Došlo také k rozhodnutí o využití skladovacích zařízení v policejní zařízení EU v Bosně, které začneme využívat v lednu 2010. Pokud je o financování, diskuse probíhaly ohledně přípravných kroků, o rozpočtové položce a to vyústilo v dohodu, aby přípravné fondy pro úvodní výcvik byly tedy k dispozici a v listopadu rada zdůraznila nezbytnost dále podstoupit v této věci. A dohodli jsme se, že vypracujeme další modality. Komise také vytvořila podmínky pro vytvoření kvazních rámcových smluv, aby bylo možné urychlit proces veřejných zakázek. To zahrnuje například zdravotní pojištění, telekomunikace, informační technologie a také dodávky obrněných eh, i neobrněných vozidel. V oblasti koncepční jsme schválili nový koncept pro policejní mise, kde jsme vycházeli z poučení z minulých let eh, v rámci misí EBOP. Také jsme s členskými státy eh, zajišťovali mise z hlediska personálního a materiální a to probíhá cestou národních strategií. Některé země jsou v tomto směru v Evropské unii pokročilejší, ale skrze sdílení zkušeností jsme podpořili aktivnější národní strategii, kterých je potřeba v každé zemi, abychom byli schopni rychle tedy mobilizovat eh, nezbytné pracovníky. A také zde chci vyzvat, abyste nám pomáhli, vy, kteří jste přesvědčeni o užitečnosti tohoto projektu, abychom byli schopni zajistit, že až budeme naplňovat naše mise kvalifikovanými pracovníky, tak budete připraveni pomoci. A věřím, že to s vámi budu moci dále eh, prodiskutovávat, protože naše požadavky v oblasti civilní jsou skutečně výrazné. Někdy je jednodušší nasazovat vojenské jednotky, než nalézt eh, civilní pracovníky, policisty, soudce a podobně. Afganistán je toho dobrým příkladem. otázce výcviku. Zdůraznili jsme přípravu před nasazením, snažili jsme se identifikovat problémy a členské státy se s námi podělili o zkušenosti, zejména v, oblasti příslušného softwaru. Celá řada cílů, které jsme si stanovili, byly dosaženy, ale určitě je potřeba další práce ve všech těchto oblastech. A kromě hmatatelných výsledků, myslím, že jsme také umožnili další postup do budoucnosti a myslím, že Evropská unie je nyní lépe vybavena, aby mohla reagovat na rostoucí požadavky z vnějšího světa v oblasti civilní, když vznikne potřeba jednotlivých operací a misí. V oblasti vojenské tady jsme si stanovili tři prioritní oblasti. Bojová uskupení Evropské unie, otázka námořního dohledu a oblast evropského trhu obraného průmyslu. Pokud jde o bojové skupiny, bojová uskupení, snažili jsme se diskutovat o tom, jak by měly být tyto bojové skupiny pružnější, akceschopnější a domníváme se, že to je významný nástroj pro Evropskou unii v, při krizovém řízení, abychom byli schopni rychle reagovat na krize, které vypuknou. Jak víte, zatím jsme nevyužili naše bojová uskupení a domníváme se, že by bylo dobré pokračovat v jednáních, proč jsme je vlastně nepoužili. A nakonec za našeho předsednictví při společném jednání ministrů obrany a zahraničí je třeba si zachovat naši, naše možnosti a pružnost v přivožití bojových uskupení. Po této diskusi vlastně máme společné povědomí o této otázce a jsme schopni také vytvořit příslušné pokyny, abychom byli schopni je používat pružněji. Pokud jde o námořní eh, dohled, Švédsko přineslo vlastní zkušenosti z Baltského moře na stůl, kde vojenská a civilní spolupráce byla velmi užitečná, když jsme také byli schopni zvýšit efektivitu z hlediska nákladů. A interoperabilita byla posuzována z hlediska Evropské unie a Rada vyzvala komisi v úzké spolupráci s členskými státy, aby představila cestovní mapu pro vytvoření integrovanou námořní integrovaný námořní dohled do roku 2010, takže jsme tady zahájili zajímavou oblast práce. Konečně evropský obraný průmysl, ambice předsednictví byla učinit kroky pro otevřenější a průhlednější trh na základě toho, co, čemu říkáme rovné podmínky. A Postoupili jsme k stanovení parametrů pro další postup. Samozřejmě jsou to složité otázky, jak víte, ale ministři obrany byli schopni schválit politickou deklaraci směřující k transparentnímu trhu obraným materiálem v Evropě a také zadala, zadali Evropské obrané agentuře, aby tyto věci dále prohlubovala není stručně k některým průřezovým otázkám. A za prvé zejména e, civilně vojenská spolupráce. Soustředili jsme se na možnosti rozvoje a shodneme se v tom, že třeba vytvořit větší konzistentnost a koordinaci mezi civilními a vojenskými nástroji. To se týká jak spolupráci v terénu, tak našich kapacit. Podařilo se nám, aby členské státy se dohodly že prohloubí stávající snahy o společná řešení v oblasti rozvoje civilních a vojenských kapacit a příslušný pracovní plán bude připraven na jaře 2010 a v některých konkrétních oblastech můžeme i zahájit práci. Týká se toho logistiky, dopravy, komunikace, zdravotního zabezpečení. A tady je třeba tedy sloučit prostředky a efektivně využívat pokud jde o důvěryhodnost našich operací, integrace, zapojení rovnosti mužů a žen a otázku lidských práv. I tady jsme postoupili za našeho předsednictví, zejména co se týče přípravy odborného výcviku našich, eh, našich pracovníků, aby, se, aby byli informováni o těchto otázkách. Další věc, která je důležitá, je spolupráce s dalšími subjekty. Tady jsme rozvíjeli spolupráci s Africkou unii. Všichni členové našeho výboru se zúčastnili eh, jednání s Africkou unii v Addis Abebě se svými partnery a zkoumali jsme možnosti, jak dále spolupracovat. Jak víte, co se týče dalších eh, misí v Somálsku s cílem zajišťovat výcvik. Africká unie se chce podílet na spolupráci a bylo by tedy úspěšné, kdybychom sem vyslali misi EBOPu. Také jsme postoupili dále během předsednictví po rozhodnutí, které se nazývá Nový horizont v OSN, což je projekt, který má modernizovat eh, mírové eh, působení mírových sil OSN a OSN je pro nás partnerem. Jednali jsme s představiteli OSN Alain Leroy, který vede oddělení pro mírové operace, nás navštívil a s ním jsme si vyměnili názory, jak Evropská unie může pomoci OSN a jak může běžet spolupráce mezi EU a OSN. Měli jsme několik setkání, než jsme určili naši strategii pro Afganistán a Pakistán. O tom jsem již hovořil a máme velmi úzkou spolupráci s vedoucím zástupcem OSN v Afganistánu. Také jsme jednali o vztazích EU a na to, což je složitá otázka, máme pocit, že třeba dosáhnout pokroku a přistupujeme k tomu prakticky. Chceme umožnit větší interakce na vysoké úrovni a nový generální tajemník NATO je k tomu také připraven. Víte, Anders Fogh Rasmussen, nový generální tajemník, navštívil Evropskou unii při radě, která se konala v listopadu. A některé náměty zazněly, pokud je o posílení vojensko-politické spolupráce s EU v terénu. Také jsem informoval Severoatlantickou radu o operaci Atalanta, protože v terénu dochází ke každodenní spolupráci mezi EU a NATO a zde dává smysl skutečně bezprostředně spolupracovat. Konečně, pokud jde o průřezové otázky, domnívám se, že jsem již zmínil a chci to ještě zdůraznit, že podnikáme kroky, aby Evropská unie byla lepší, pokud jde o zprostředkování. Další činnost v oblasti zahraniční politiky, kde pokud chceme být aktivnější na globální scéně, je třeba, abychom měli větší možnost zajistit zprostředkování v různých situacích. Také jsme iniciovali jednání o tom, jak tedy jednáme s třetími stranami. Jak víte, v celé řadě operací EBOP spoléháme na podporu příspěvky na těch zemí Rusko, USA, Kanada, Nový Zéland, Chile – Dominikánská republika, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Měli jsme pocit, že třeba být organizací, která je otevřená, přátelská vůči zemím, které chtějí přispět. A je třeba tuto spolupráci zlepšit. Nejde jenom o vyplnění mezer, ale pokud budeme mít více zúčastněných zemí, které budou podporovat naše akce a operace, Myslím, že to bude další cesta, jak vyvážet naše hodnoty a náš pohled na věc. Takže to je všestranně výhodné. Než skončím svůj úvod a vyslechnu vaše komentáře a otázky, několik slov k našim misím a operacím. Myslím, že jsme měli štěstí za švédského předsednictví, že jsme nazažili významnější krizi v rámci našich operací, i když některé operace jsou velkou výzvou. Gruzie je konkrétním příkladem Somálsko a operace Atalanta, která mimochodem slaví jednoroční narozeniny. Operace byla velmi úspěšná, ale je to operace, která se rozvíjí ve velmi obtížné situaci a předáváme tedy tento stav paní Eštonové, musíme se podílet na řízení této mise. Tisíce mužů a žen pod vlajkou EU musí být dobře zabezpečeno, zajištěno. A pokud je o bezpečnost a strategické postavení, tak je třeba skutečně udělat vše, co naše mise vyžadují. Kosovo je společná, je složitá záležitost, ale podařilo se nám díky štěstí i okolnostem zamezit obtížnějším situacím, kromě případu vandalismu. Nedostatek eh, pracovníků je dalším problémem. Hovořili jsme o Afganistánu a několikrát jsme o tom s vámi mluvili. Maximálně jsme se snažili zajistit eh, policejní síly pro tuto misi. Dostálo se nám určitého úspěchu, máme asi 100 dalších eh, tedy účastníků, ale 400 se nám zatím poda- nepodařilo získat. Za třetí, pokud jde o výcvikovou misi do Somálska, na podzim jsme jednali o nové možné misi. Jak víte, rada se shodla v listopadu na takzvaném konceptu krizového managementu a Uvítali jsme, že Španělsko bude tedy vedoucím tohoto procesu a bude mít i plánovací mm, pravomoci, ale aniž bychom chtěli ovlivnit, zda bude tedy spuštěna operace EBOB nebo ne. Pokud má tato mise fungovat a dosáhnout cílu posílit kapacity přechodné vlády, v Somálsku, bude třeba vytvořit celou řadu předpokladů a jedním z nich je například, eh, abychom to posoudili v širším pohledu vůči rohu Afriky, a zejména Somálska. Musíme to posuzovat v souvislosti s tím, co dělají další subjekty OSN a podobně, aby posílili bezpečnost Somálsku. Je třeba se dohodnout s Africkou unii a jejich misí o dělbě práce, protože oni jsou již na místě a my ne v Somálsku. A možná, co je ještě důležitější, je třeba mít závazek přechodné vlády, pokud je o následné kroky a jejich vůli působit v oblasti reformy bezpečnosti protože i lidská práva jsou klíčová, abychom se do toho mohli zapojit. Potom je tu i otázka, co nastane, až tito lidé budou vycvičeni a vrátí se do Somálska. Bude potřeba, aby existoval systém takový, aby, si, aby lojalita trvala vůči přechodné vládě, protože Somálsko je případem, pokud ta situace nebude správně nastavená, tak můžete více uškodit než pomoci a myslím, že vedeme kvalitní jednání a chci vám sdělit, že jsme si vědomi toho, jaká úskalí existují, ale také je tu snad řady států postupit ku předu, protože to, co se děje v Somálsku, a pokud my budeme součástí řešení a posílení přechodné vlády, tak si myslím, že to samo o sobě je v zájmu Evropské unie. Pane předsedo, myslím, že jsem mluvil příliš dlouho a není rád odpovím na otázky. Děkujeme. Hned přejdeme tedy k dotazům. Kolega Goltieri. Děkuji vám, pane velvyslanče. Slibuji vám, že my socialisté dnes nevyužijeme nepřítomnosti EPP, která je způsobena jejich kongresem v Bonu Nebyl by k tomu ani důvod. U těchto témat jsme došli k, eh, v našem podvýboru k poměrně souhlasnému názoru. Chci vám poděkovat, pane velvyslanče, za vyčerpávající a bohatou zprávu. Nutně musela mít bohatá vzhledem k obrovské množství práce, které vaše předsednictví a vy osobně jste vykonal. Hovořil jste o mnoha tématech. Nelze komentovat všechna. Chtěl jsem však se otázat na některé zajímavé body, eh, kterých, eh, o kterých jste se zmínil, pane velvyslanče. Co se týče možnosti školit a vzdělávat e, personál, který výjíždí na civilní mise. E, myslím, že vás chápu mm, správně v tom, že se jedná spíše o národní zodpovědnost, která pak různými způsoby je prováděna v jednotlivých členských státech. Na druhé straně by se dalo učinit něco víc ohledně sdílení osvědčené praxe, aby takto byly na eh, jednotlivé členské státy podněcovány k tomu, aby postupovali eh, podobnějším eh, způsobem, aby jednotnějším způsobem vytvářeli takový půl osob, ze kterého pak lze čerpat pro civilní mise a že by tito lidé byli obdobným způsobem školeni. Že by tedy vznikly takové, tak, mm, taková pravidla osvědčené praxe pro evropský personál, který je vysílá na tyto mise protože je třeba, aby zde byla jednotná kritéria i pro školení a výběr těchto osob. Chtěl jsem se vás otázat na pozměňovací návrh společného rozhodnutí Rady eh, ohledně mise Atalanta. Týká se to konkrétně zavedení eh, monitorování eh, rybolovných činností, pokud jsem to správně pochopil. A to, jak eh, pochopíte, je téma, o kterém parlament hodně diskutoval. Je to téma složité, protože samozřejmě evropská rybářská plavidla se stávají oběťmi pirátů a současně ale jsou tu určité meze mise Atalanta. A pak do toho vstupuje ještě nedávné společné usnesení Evropského parlamentu o potřebě jasně eh, přijmout eh, postoj proti nelegálnímu rybolovu, že je třeba postupovat proti těm, kdo porušují evropská pravidla pro eh, rybolov. Takže dojde, to k ně, eh, dojde k nějakému přetavení všech těchto eh, výstupů do nových mezí mise Atalanta. Pak jde ještě o další věc, to je Afghánistán. Na základě tedy rozhodnutí rady bych rád lépe pochopil, protože mm, plán eh, zaměřený na volby v Afganistánu a Pakistánu je velice ambiciozní a také velice významný. Nicméně mm, vztahuje se k celé řadě témat a neobsahuje eh, dostatečné nástroje, které by umožnily shrnout a přesně zaměřit eh, celou tuto činnost na konkrétní témata. Takže jak chcete přijít k implementaci tohoto akčního plánu? A do jaké míry to může vést k nové definici nebo mm, změně eh, této stávající mise EBOB do Afghánistánu. Je třeba zohlednit to, že se nám nedaří eh, dosáhnout patřičného eh, počtu účastníků. Na jedné straně ano, ta mise je věc pozitivní, nicméně na druhé straně ta část, která se vztahuje k akčnímu plánu, by snad potřebovala eh, hlubší soustředění na budování občanské společnosti a podobně. No a ještě bych se chtěla zmínit o poslední věci, to je finanční nástroj na přípravu misí. Jedná se o nějaké prostředky, které by eh, byly nasměrovány jednorázově na, tyto, eh, na tu přípravu misí, anebo se jedná o nějakou novou rozpočtovou položku. To bych potřeboval eh, vyjasnit, protože pokud je to taková ta jednorázová položka, ten startup fund, Eh, tento startup fund by byl velice specifický, byl by využíván tedy nejen pro vojenské, ale i civilní účely a proto by bylo třeba i lépe definovat. Děkuji. Děkuji vám. Kolega Šulie. Merci, monsieur. Donc, tous les... Děkuji. Všichni členové EPP nejsou v Bonu, já jsem toho příkladem, někteří tu zůstali. Chci se vrátit k Afganistánu. Vy jste zmínil přítomnost civilních policistů a litoval jste počtu 100 a cíl byl 400. Myslím, že podmínky jsou velmi složité v Afganistánu pro naše vojáky. Jejich bezpečnost není zajištěna, přicházíme pravidelně o vojáky a dokud nebude zajištěna bezpečnost civilistů, tak je velmi, bude velmi obtížné Mm, nalézat dobrovolníky pro tyto mise. Děkuji. Thank you. Kolega Duff. Děkuji, kolega Duff. Uh, um, uh, uh, Pane předsedo, jsem vděčný švédskému předsednictví za tento výčet témat, v ní došlo k pokroku. Všiml jsem si optimistického nádechu a myslím, že je vhodný. Právě teď, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, a ta stanoví rámec pro e, rychlý rozvoj e, společné bezpečnostní ochrany, e, obrané politiky umožní nám tedy takto trvalou spolupráci. Mám tři dotazy. máme, že naši občané chtějí v Tuvalu zůstat. My chceme bojovat. Byly i nadále zachovány. ze sekretariátu pro eh, vojenské ehm, akce do civilní stránky, do civilní služby. Chcete Eh, chcete také, aby eh, pracovníci eh, z obrané, z obrané složky byli též zapojeni do Evropské diplomatické služby. Zabýváte se Eh, dalším školením pro eh, ministry obrany, kteří by eh, měli přispívat také k dalšímu rozvoji naší společné obrané politiky podle Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva přináší určité změny do struktury činnosti rady. Hovořil jste o plánu na posílení na hovořil plánu na posílení CDA Pokud můžete dokázat eh, ministrům financí, že CDA je dobrým příkladem eh, aktivity, která se eh, vyplácí že se tedy náklady na tuto činnost vyplácí, dosáhli bychom velkého politického úspěchu. A byl by to takový velký krok k uspořádáním um, um, našich eh, eh, rozpočtových eh, položek, které jsou zaměřeny právě na vnější záležitosti. Děkuji, kolega Butikofer. Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, já bych chtěl učinit takovou poznámku, nebo se spíše zeptat k tématům Afghánistánu a Somálska. Co se týče Afghánistánu, tak zde byla již nadnesena otázka školitelů, policistů, jednou kolegyní. Všichni víme, že potřebujeme 3 až 4 tisíce policejních školitelů pro to, abychom dosáhli úroveň výcviku a vzdělání, kterou potřebujeme tak abychom mohli zejména ve velkovských oblastech do, alespoň do určité míry situaci stabilizovat. Nyní ovšem na konci tohoto předsednictví znovu zjišťujeme, že cíle, které jsme si sami samluvili, dosaženy nejsou. A proto se ptám, jakým měřítkem měří Evropané vážnost a závažnost našeho mezinárodního bezpečnostně politického angažma? My si vymýšlíme různé mise, další mise, ale u misí, které mají takovou centrální zásadní důležitost, se nám vůbec nepodaří přesáhnout takový ten běžný způsob, jak jednáme a opravdu dospět k nějakému konkrétnímu výsledku. Proto se ptám, jakým způsobem, jak si nyní po půl roce z předsednictví představujete, že by se Evropa měla vážně tou situací zabývat a ne zůstávat e, na povrchu při plnění svých vlastních cílů, nezůstávat tedy u těch povrchních e, řešení. A navíc je samozřejmě jasné, že pokud se nám nepodaří tu situaci vyřešit, tak to bude v náš neprospěch. A druhá otázka se týká Somálska. Nejdříve k Atalantě. Parlament v rámci svého usnesení e, navrhl dvě změny co se týká Atalanty. Ta první se týkala toho zahrnutí rybářů pod ochranu Atalanty a druhá věc bylo geografické rozšíření té mise. A já se chci zeptat, jakým způsobem má být zahrnuto rybářství a co si rada myslí o otázce geografického rozšíření. Ještě jedna věc. Parlament poukázal rovněž na to, že je zde problém nelegálního rybářství a nelegálního ukládání toxického odpadu v másku a že je třeba proti tomu zakročit. A já bych se tedy chtěl zeptat, jak chce Rada ve spolupráci s OSN na tomto poli postupovat. A ještě se chci zeptat na tu výcvikovou misi. Kolik členských států do posud projevilo zájem, či dokonce připravenost, ochotu se podílet na této výcvikové misi? má somálská přechodná vláda zájem o oficiální požadavek. Oficiálně již požádala o takovouto misi a má zpráva OSN z konce listopadu, tedy obsahuje zpráva z konce listopadu takovýto požadavek. A vzala rada na vědomí, že prezident Šarif právě vlastně hrozil tím, že dojde k, mm, obli- k, právu, k tomu, že, že bude vlastně uplatňováno právo šarif na vojáky, které prodávají zbraně. A ještě jedna věc. Vzala rada na vědomí, že právě OSN poukázalo na to, že Somálsko hrozí v roce 2010 humanitární krize, že již eh, Somálsko nemá žádné prostředky a je opravdu dnes naší prioritou, abychom vydávali peníze na velice pochybnou výcvikovou misi. Nebylo by mnohem lepší, abychom zabránili tomu, aby humanitární krize vykořenila ještě větší počet lidí? Děkuji, kolega Koval. Pani, pani předničanci, pani ambasadorze, Děkuji, paní předsed... Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, já budu muset brzy odejít, ale chci se ještě nutně na něco zeptat a můj spolupracovník si potom vyslechne vaši odpověď po dnešní schůzi s panem ministrem Bildem a potom, co jsem slyšela od vás, musím říci, že s velikou spokojeností sleduji, jakým způsobem pracovalo švédské předsednictví a myslím si, že e, s tímto míněním o té věci nejsem sám. Mám otázku k Afghánistánu. Týká se také voleb a rovněž toho, jakým způsobem se změnila afgánská společnost. E, Chci se tedy zeptat na to, jak to vypadá s civilním a civilními a politickými aktivitami v Afganistánu, co můžeme dosáhnout, jaké konkrétní opatření potřebujeme pro to, abychom eh, v afgánské společnosti zahájili určité procesy, které se postarají o to, abychom v Afghánistánu dosáhli našich cílů. Já mám pocit, že o tom se doposud hovořilo příliš málo a že se to chápalo příliš úzce. Rád bych věděl, jaká je vaše osobní, jaký je váš osobní názor na tuto věc na, ve světle vaší zkušenosti s předsednictví. Děkuji. Pane velvyslanče, děkuji vám za vaši prezentaci. Zde bych si dovolila poznámku, že Celá řada věcí ovšem ve vaší prezentaci byla velice vágních a váš optimismus nezdílím. Přála byste, abyste jí jmenoval konkrétní příklady. Vy jste říkal, že došlo k celé řadě úspěchů. Jakých konkrétních úspěchů? Čím to měříte? Říkal jste, že se hm, vyjednávalo, že jste byli jakými si prostředníky mezi růstředními stranami. Mezi jakými stranami? Jaké konkrétní výsledky zde byly? A ještě se připojím ke slovům pana Bytykova, které se týkaly Somálska. Jaké cíle konkrétně sledujete v Slo- ve Somálsku? Jednou jste řek- řekl, že jedním cílem je stabilizovat přechodnou vládu. Ale musíme si uvědomit, že tato přechodná vláda není zakotvena v obyvatelstvu, nemá demokratickou legitimaci. Dělá velice pochybnou politiku nejenom, že vojáci musí uplatňovat právo šaria, ale právo šaria je uplatňováno v stále širším způsobem, dokonce i na ženách, docházelo zde ke kamenování žen v Samásku. Je toto cílem výcvikové mise podpořit takovouto vládu? Jaké cíle tedy máte? Je, mně se zde nabízí takové podezření, že jsou zde sledovány jiné geostrategické síle v Somálsku, které zde nebyly jasně popsány, o kterých se nehovoří. Takže já opravdu chci vědět, jaké konkrétní cíle sledujete v Somálsku. Eh, co musí mít dosaženo proto, abyste řekl, že potom, až mi se skončí, je úspěšná? A dále jste říkala, že si přejete dobrou zahrani- dip- diplomatickou službu. Co k tomu patří? Pro mě k tomu patří to, že je to služba, která bude silně podléhat silné demokratické kontrole, ale švédské předsednictví navrhuje, že vlastně ta služba byla, bude odloučena od komise a od rady. Jak jste vypadá možnost, aby o té službě také mohl rozhodovat Evropský parlament, abyste měl jakés, jakýsi prostor pro spolurozhodování. Zemke. Jako poslední kolega Zemke. Chciałem poděkovat i chci se skupić na třech zprávách. Zpráva pierwsza. Rád bych hovořil o třech aspektech. Za prvé bych chtěl poblahopřát švédskému předsednictví. Myslím si, že tento poslední půrok opravdu přinesl pokroky v obraně a bezpečnosti. To, co švédské předsednictví nejvíce charakterizuje, je to, že provádělo pragmatickou politiku. Je možné hezky hovořit o mnoha věcech, ale pragmatismus je důležitý. Takže vítám švédský pragmatismus. A ještě chci říci, že souhlasím s panem velvyslancem, co se týká odhadu hodnocení situace těch jednotek eh, rychlé reakce. Mnoho členských států řeklo, že jsou ochotní se na nich podílet. Řekli, že tedy přispějí k bezpečnosti tímto způsobem, ale zatím neexistuje ani jeden jediný praktický případ toho, že by byly takovéto skupiny použity v rámci řešení nějakého konfliktu. Takže bychom se měli jasně rozhodnout, buď to budeme mít eh, bojové jednotky, které opravdu budou zasahovat, anebo ne a celé vlastně to zůstane na papíře a nikomu to nepomůže. Bude to možná dobré pro naše sebevědomí, ale nic to nepřinese, nic to ne, nepřispěje pro naši bezpečnost. Takže bychom neměli eh, se chovat tak, jako že neexistují problémy, které se týkají těchto bojových jednotek, protože s nimi problémy máme. A teď k Afghánistánu. Tam to bude pravděpodobně tak, že budou čím dál tím důležitější humanitární akce, opatření, které zlepší situaci civilního obyvatelstva, protože boj v Afghánistánu to je boj, který musem, musíme vést společně s Afgánci. Buď budou Afgánci podporovat svou vládu, a pokud ne, tak pro ně vláda nebudeme moci nic učinit. Humanitární pomoc nepo, nevyžaduje pouze velké množství finančních prostředků, EU dává jednu miliardu, ale potřebujeme také komplexní logistické zázemí. Na to se často zapomíná. A v případě Afghánistánu je to mouze, možné pouze v případě, když se na tom budou podílet určité země, například Rusko a Čína. Je důležité, aby na tomto poli spolupracovali. Tedy v rámci humanitárních civilních opatření v Afghánistánu potřebujeme nutně zapojit Čínu a Rusko. Děkuji. Děkuji vám, pane velvyslanče. Máte slovo. Děkuji vám za tyto úvahy. Pokusím se projít eh, jednotlivé dotazy. Za prvé, ohledně zaměstnanců, kteří mohou být rekrutováni na civilní mise, jako jste říkal, pane Gualtieri. Samozřejmě máte pravdu v tom, že eh, velkou část těchto zaměstnanců mají eh, posílat členské státy. Eh, potřebujeme tedy srovnatelnou úroveň školení a výcviku pro tyto zaměstnance v Evropské unii tak vypadá situace, ale ohledně mm, toho vytváření půlu, těch, těch skupin z nich si lze čerpat. V některých eh, situacích, například do Gruzie, se nám podařilo vyslat takovouto misi velice rychle. A eh, z toho je jasné, jak důležité je mít předem už eh, Eh, informace o expertech, které lze záhy vyslat na nějakou misi. Například eh, Británie byla schopná takto přispět výraznou měrou k misi do Gruzie. Ohledně rybolovu, o kterém se zmínilo více poslanců, situace vypadá tak, že mandát eh, sám o sobě to konkrétně nepokrývá. A mandát Atalanty je vojenský tato mise je e, zaměřená na to, aby doprovázela plavidla s nákladem potravin. A e, účastníci této mise se velice snaží tedy e, pomáhat i somalskému lidu. A dochází tu ke zlepšením. Ohledně dodávek potravin je to opravdu stoprocentní úspěch. To znamená, že všichni, my všichni, co tu jsme celá Evropská unie, opravdu jsme tou vedoucí silou, protože na to eh, jen eh, jde v našem sledu. Ale teď se vrátím k mandátu této mise. Eh, bylo zapotřebí se zaměřit i na mandát této mise, protože lidé, kteří pracují přímo na místě, někdy se setkávají s nelegální činností, jako je obchodování s lidmi, se zbraněmi a s dalšími činnostmi. A samozřejmě činí, co mohou, aby nás o tom spravili a aby takovéto situace jaksi napravovali. E, pokud by došlo tak, jak k nelegálnímu rybolovu e, evropských e, plavidel, tak samozřejmě je tu způsob, jak uvědomit patřičné orgány o tom, že dochází k nelegálnímu rybolovu. Naším cílem je samozřejmě tam pracovat na moři. A eh, mm, samozřejmě tedy pomáhat eh, normálním eh, dodávkám, mm, doprovázet normální dodávky, ke kterým patří samozřejmě i dodávky tedy rybolovných lodí. Nejsem si jist, zda jsme schopni pokrýt tak takovýmto doprovodem i všechny lodě na rok 2010. Pokud, pokud chceme, aby tato operace nadále byla úspěšná, musíme jej podpořit patřičnými prostředky a také e, patřičným počtem lidí, kteří se budou účastnit. Eh, pak ještě máme eh, vzdušné hlídky nad mořem které navýšily účinnost eh, této mise. Díky dnešní technologii lze takto pokrýt obrovské eh, pole působnosti. Můžete takto monitorovat a vidět ze vzduchu, co se děje i na jednotlivých lodích kde jsou třeba piráti nebo kde dochází k nějaké jiné nelegální činnosti. Takže to určitě zlepšuje um, naši činnost v rámci mise. Ohledně Afghánistánu, zejména tedy Afghánistánu a také Pakistánu, o kterém jste hovořili, Jupol. Myslím, že se můžeme poučit hodně o té doby, co jsme zde začali působit Eh, snažili jsme se tedy mm, s určitými úspěchy neúspěchy stanovit si tedy, eh, stanovili jsme si cíl 400 osob. Není zcela jasné, za tento model je správný a je třeba zjistit, čeho můžeme vůbec dosáhnout. To je tedy jedno ponaučení. Eh, za druhé, Neměli bychom se pouštět do eh, vysílání misí, dokud eh, si nejsme jistí, že, tuto misi opravdu můžeme provést. Takže my plánujeme mm, paralelně i další eh, možnosti misí. A snažíme se zjistit, které země by se mohly účastnit takovýchto misí. Myslím, že velký počet členských států už přišlo a řekl například, Španělsko vede tuto misi. E, Francie a velice aktivní v Djibouti a několik členských států, teď tu přesně nemám ta jména a já bych asi za ně neměla mluvit, e, měli by to říct oni sami. E, tyto státy také projevily ochotu účastnit se takovéto mise. Ale vrátím se do, do otázky Afganistánu. EUPOL se nezaměřuje na to, aby rozšířil tedy policejní složky po celé zemi. Specifičnost této mise spočívá v tom, a to je opravdu specifikum vůči ostatním misím, například NATO nebo Spojených států a podobně, protože my tam jsme přitom na strategické úrovni. My směřujeme na tu nejvyšší úroveň ministerstva vnitra, jednáme s tamním ministrem, chceme eh, poskytovat strategické rady ohledně toho, jak Afgánci sami by měli reformovat své policejní složky. A Měli jsme v tom mm, slušný úspěch. Eh, samozřejmě, že tam zapotřebí eh, pokrýt eh, obrovské, obrovské území a to není snadné, jak víte. A jsou tu ještě další výzvy. Například přímo na místě nemáme smluvní partnery mezi NATO a EU. V některých bezpečnostních aspektů mise EUPOL je tu problém bezpečnostní situace. A e, proto je dobré mít dohodu s ISAFem přímo na místě. Mnozí, e, e, mnozí lidé působí také v rekonstručních týmech a policejních týmech po celé afgánské zemi a je zapotřebí tedy vytvořit určité smluvní vztahy mezi jednotlivými složkami. A teď ještě zpátky ke Opolu. Myšlenku není přímo jen těch 320, my jsme dodali ještě dalších 100, takže zatím je tam něco malo přes 300 lidí. Ale především naším úkolem při této misi bylo vyškolit eh, školitele nebo ty, kdo dál povedou výcvik eh, policistů v Afghánistánu. Nám šlo především o to, abychom tedy Eh, vyškolili tyto eh, další školitele. V Afghánistánu je celá řada výzev. Některá klíčová slova, a omlouvám se za to, že se eh, hovořil vážně, pardon, vágně. Je třeba jasně dát Afgáncům, afgánským orgánům na vědomí, že to je jejich země, že spoleháme na jejich zodpovědnost, na jejich činnost v prosazování eh, hodnot, na kterých nám záleží, v boji proti korupci. A někdy nám Afgánci sami říkají, že EU v tomto nebyla dost důsledná. Že EU eh, to uvádí, když hovoří jedním hlasem, ale E, potom členské státy jednají přímo na místě se skorumpovanými starosty. A to si myslím, že bychom opravdu dělat neměli. Měli bychom trvale odmítat jednání s lidmi, u kterých se pozitivně zjistilo, že jsou e, skorumpovaní. A Právě v této souvislosti jsme se snažili vytvořit e, evropskou politiku, která by tedy nahradila tuto bilaterální eh, politiku. Eh, je třeba, abychom společně trvali na tom, že je třeba podporovat naše hodnoty a bojovat proti korupci. A to i při jednání s jednotlivými zástupci eh, tamní zprávy. Nebyli jsme dostatečně koordinováni v našich činnostech. Američané tam vedou obrovskou akci a z velké části tedy dominují této debatě o politice v Afganistánu. a proto my bychom měli velice úzce spolupracovat a koordinovat naši součinnost eh, s Američany, což bude mnohem snadnější, pokud my sami v Evropské unii budeme sjednocení. Pak budeme schopni lépe vést tuto interakci. Třetí bod – je posílení OSN, protože OSN reprezentuje jen Spojené státy nebo Evropskou unii. Je to taková, takový deštník, eh, kter- pod který se schová i, i Rusko, Čína, Tadžikistán, Pakistán, eh, spousta dalších zemí. Eh, takže je třeba posílit i úlohu OSN. To je další takové klíčové slovo v našem dalším programu. Financování civilních misí. Myšlenkou není vytvořit nějaký ten startovní fond, protože toto přichází eh, s Lisabonskou smlouvou ohledně vojenských operací. A Evropský eh, parlament má v tom velice důležitou úlohu ohledně rozpočtové položky, která se má vytvořit. Eh, jde o to, abychom zajistili, že v rozpočtu a v tom eh, finančním rámci eh, budou prostředky na rychlé eh, vyslání misí. Musíme zajistit, že nedojde k nějakému spoždění, pokud bude požadováno vytvoření takovéto mise. Ohledně EAS Máme tu jakousi kostru, kterou jsme předložili jako pozici členských států ohledně tohoto tématu. A teď eh, ji eh, eh, teď ji paní Eštnová vyplní určitým obsahem. Dále rozvíje tuto kostru. O obrané agentuře evropské Eh, drželi jsme se tři lety finanční perspektivy, čímž jsme jaksi omezovali činnost této agentury. A teď je třeba, abychom se tedy na tuto agenturu více zaměřili. EDA vykonává velice důležitou práci, to je třeba připomenout. A bude mít stále více práce při přispívání k bezpečnosti Evropy. Lisabonská smlouva je velice dobrou platformou pro další eh, detailnější eh, proskumání toho, jak postoupit z EDA. Teď k Somálsku zpátky a vládě. Přechodná vláda vyjádřila přání o podporu. Mít podporu EU ta mm, přechodná vláda nevzešla jen tak z ničeho. Mezinárodní společenství se snažilo dosáhnout nějakého politického řešení pro Somálsko. Z toho ta eh, dos, prozatímní vláda vznikla. Je pravda, mm, že tam jsou určité extremistické síly v Somálsku a je třeba, aby Evropská unie podporovala me, mezinárodně uznanou e, dočasnou vládu. A nebo druhá možnost je, že opustíme tedy Somálsko, aby se to vy, vyřešilo samo. Ale to myslím, že by nebylo ani ve prospěch somálských žen, ani ve prospěch somálských dětí. E, my musíme totiž jednat takovým způsobem, abychom nikomu nespůsobili újmu. To je důležité. Pokud se eh, rozhodneme tedy odejít, jak to učiníme? Jak budeme, jak budeme eh, školit? když tam eh, zůstaneme. Pokud se tedy snažíme školit, tak samozřejmě nechceme podporovat politiku, o které vy jste hovořila, například eh, zda budou ženy podřizovány právu šaria a podobně. My chceme totiž exportovat do, do Somálska ten, to školení, které my umíme dělat a ve kterém jsme dobří. A takový to je názor i Spojených států, Spojených národů. A, a většina zemí v celém e, regionu e, je toho názoru, že je třeba e, spolupracovat a snažit se mm, mm, snažit se mm, uspůsobit tamní politický rámec postupnou, postupným kontaktem a dialogem. Karl Bild už hovořil o dalších tématech. Já jsem neříkal, že jsme byli úspěšnými prostředníky. Já jsem prohlásil, že jsme se snažili vytvářet systém, určitou koncepci nebo mechanismus, díky němuž Evropská unie bude lepším vyjednavačem, lepším mediátorem Velice často vysíláme naše zvláštní eh, eh, zmocněnce, jako do Gruzie a Afghánistánu, a ty potřebují podporu v tom, co dělají například na Blízkém východě. A právě proto my tady v Bruselu se musíme snažit zlepšit tu podporu, která jim je poskytována. Pane předsedo, Ještě pan Dav se ptal na ministry obrany. Eh, zda eh, a na vztah ministru obrany a eh, rady ministru zahraničí a radu ministru obrany. Právní služba na to bude mít určitě svůj názor. A je třeba tedy zjistit, jaké toto, jaký tento názor bude. Samozřejmě jako předsednictví jsme se snažili ministry obrany začlenit do této činnosti co možná nejvíce. Je třeba posilovat spolupráci mm, a, a připomínat e, doložku o solidaritě. Ministři obrany mohli také vnášet eh, své poznatky do Rady ministrů zahraničí. Eh, a to proto, že dochází k tomuto slučování pilířů. Eh, také ministři obrany a ministři vnitra mají svou úlohu při vysílání civilních misí. Ohledně těch bojových jednotek, bojových uskupení, to je, mm, zjistilo se, že jsou užitečné, ale dalo by se namítnout, že to není jen takový um, namalovan, namalovaný tygr. Například Švédsko prokázalo, že um, to lze realizovat, že to je velice užitečné a nám se povedlo tímto způsobem naši obranu národní eh, zaměřit spíše na mezinárodní spolupráci a když jsem eh, o tom hovořil eh, s našimi experty, eh, tak jsme došli k názoru, že je snadnější dosáhnout bezpečnosti ve spolupráci mezinárodní s NATEM a dalšími aktéry. Takže u nás, pro nás ta bojová uskupení jsou velice užitečným nástrojem toho, jak posilit interoperabilitu. To Mm, zda jsou užity, to už je samozřejmě problém důvěryhodnosti, kterým bychom se měli zabývat. Doufáme, že tento nástroj tedy bude snadněji použitelný na základě dalších eh, debat, které je třeba ještě vést. Děkuji. Půl minuta pro kolegu Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem se ještě jednou zeptat na jednu věc. Pane vyslanče, vy jste říkal, co se týká Atalanty a Liborovu, jste řekl dvě věci. Za prvé, ochrana rybolovu není výslovná součást mandátu a za druhé, že um, dostanou tedy rybářské lodě doprovod. Můžete to upřesnit? Změní se tedy ten mandát, ta formulace toho mandátu, nebo se změní praxe? Jak to mám správně chápat? Um, the, the... Děkuji. Asi jsem to neřekl úplně jasně. A důvodem je, že ta diskuse stále probíhá. Pokud je o naplnění mandátu, zda máme změnit mandát, a třetí otázkou zde je, jaké máme zdroje. Nevím, pane Butikofr, jestli jste slyšel prezentaci admirála Hacna o obrovské ploše té operační zóny a jak omezené máme zdroje. A Myslím, že se shodneme na tom, že bychom se neměli odklánět od hlavního úkolu. Humanitární eskortování lodí a zajištění námořní dopravy eh, v Adenském průlivu. Takže pokud bychom do mandátu měli zavést, že budeme také chránit eh, rybolov a být a měli bychom být aktivnější v oblasti podpory a ochrany legálního oprávněného rybolovu, tak možná bychom měli vést stejnou diskusi jako k otázce Afganistánu. Máme na to prostředky, máme na to zdroje. A toxický odpad je dalším problémem. Ale jak už jsem řekl, ta mise, jak ji rozumím, a mluvil jsem také s lidmi v terénu, tedy vzhledem pokud v této oblasti narazí na nelegální aktivity, tak se snaží jednat v rámci mandátu, včetně obchodování s lidmi, kde zasáhli a snažili se pomoci obětem takovým způsobem, který v mandátu není explicitně uveden, ale který je běžným humanitárním postupem. Ale bereme na vědomí postoj parlamentu v oblasti rybolovu a ta diskuse neustále probíhá, jak vykládat mandát, zda má být změněn nebo ne, nebo ne ve světle tedy zdrojů, které máme. Nejdříve chci poděkovat eh, velvyslanci Olofu Skogovi za informace a odpovědi, které nám poskytl. Jsme rádi, že jste tu byl s námi. Další informace mimořádné jednání se bude konat 18.1. a proběhne první výměna názoru pana Danžna o naplňování Evropské bezpečnostní strategie v rámci EBOPu. Toto jednání je naše poslední. Všem přeji hezké Vánoce a šťastný nový rok a děkuji.